So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, milí kolegové, buďte vítáni na společnou schůzi spolu s výborem pro rozvoj. Je skvělé, že to je vedle mě Linda McEwen. Všecky vás vítám tady v této místnosti, kde se setkáváme většinou my. Pro nás je to pořad jednání bod číslo 43, pardon, 34. Doufám, že souhlasíte, že skončíme přesně v půl sedmé. Vím, že mnozí z vás jsou tady od 9 od rána. Bod číslo jedna, pokud nikdo nemáte komentář, tak pořad jednání je přijatý. Oznámení předsedy nemám, tedy číslo tři Důvod, proč se setkáváme, je zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, což bude mít vliv na to, jak bude utraceno asi 90 milionů na rozvojovou pomoc v době do roku 2007. Tohle je společné zasedání dvou výborů podle článku 55. Christian Dampreda a Pier Antonio Panzeri budou zpravodaji. Charles Görens a Frank Engel za DV. Hlasování bude na společné schůzi dvou našich výborů. 997 pozměňovacích návrhů došlo k těm 380, k těm 380 od spoluzpravodajů. Šest výborů přijde se stanoviskem, včetně výboru PAČ podle pravidla 55 a dalších. Takže jenom ty cifry hovoří o tom, jaké množství práce před sebou spoluspravodajové mají až do okamžiku hlasování. Hlasování bylo rozhodnutím přesunuto ze 4. února na 4. března, by bylo dost čas. Je tady společné rozhodnutí o tom, že ty nástroje by měly být úzce propojeny, to znamená, že 4. února se bude hovořit o tom, jak dosáhnout schody a mělo by to být ještě před plénem. Takže dnes večer máme málo času. Předám slovo předsednictví Lině McEwen. Jenom pro informaci kolegům chci říct, že náš výbor se dnes sečel s rumunským předsednictvím. Dostali jsme aktuální informace o tom, co se děje v radě, dozvěděli jsme se, DF byla ta myšlenka zda mít samostatné nástroje pro oblast sousední, říká se tomu Lego Box, ale není to Lego Box, ale Nego Box, Negotiation Box. Velké věci budou přesunuty na podzim, teď se v radě pracuje na těch drobných věcích, nakonec tedy dojde na ty velké. Takže nejdůležitější pro nás je, pokud chceme skončit první čtení před volbami, abychom o tom hlasovali včas, takže první čtení by mělo být 2. březen, 2. březnová plenárka, měli bychom uzavřít ty věci, které se týkají tohoto legislativního období. Děkuji. Děkuji, Lindo. Teď dostanou slovo spoluspravodaji, myslím, že tři minuty každý, takže kdo prosím chce začít, Dan Kristián. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegům z výboru pro rozvoj, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jak jste právě řekli, je jich téměř tisícovka a k tomu ještě stanoviska čtyř výborů. S ostatními spoluspravodají, s tím novými zpravodaji a zpravodaji pro stanovisko jsme minulý týden ve Štrasburku začali pracovat na kompromisních návrzích. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že nebude možné zahájit jednání s radou během tohoto funkčního období, rozhodli jsme se změnit kalendář. Budeme hlasovat 4. března. Vzhledem k tomu, že ten nástroj je velmi složitý, a budeme tedy moct tu práci dotáhnout až do konce a získat velkou většinu. Chtěl bych zdůraznit, že jsme hodně pracovali se čtyřmi spoluspravodaji na tomto návrhu. Samozřejmě rádi text ještě vylepšíme prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ale zároveň nám leží na srdci logické uspořádání zprávy a chtěli bychom toto hájit i v diskusi s politickými skupinami. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak vidíme, že některá témata vyvolala velkou diskusi mezi kolegy a i mezi spoluspravodaji. Například kolegové ze Zelených sloučení eh, současných nástrojů do jediného nástroje stále vyvolává odmítavý postoj. Já mám porozumění pro jejich pozměňovací návrhy. Já jsem vždycky říkal, že máme velkou zodpovědnost vůči zemím sousedství a příslušným finančním nástrojům. Pak tady je otázka zprávy, řízení. Máme celkem promyšlený pohled na to, jak by e, tam mohly být dostatečné pojistky pro to, aby parlament měl co říci k definování politik a k tomu, jak se budou používat peníze. Propojí se di- dialog mezi institucemi a používání aktů přenesené pravomoci. U té zprávy je tady také hodně pozměňovacích návrhů kolegu. Kolega nebo kolegyně Šake tam navrhuje vytvoření eh, horizontální řídící skupiny. A a pak tady jsou návrhy měnící návrh komise, jsou tam cíle pro používání prostředků z budoucího nástroje týkající se třeba genderu. A zapracování klimatických otázek. Uvidíme, jaký bude výsledek diskusí. Musíme ale být realističtí, nesmíme tam zapracovávat přílišnou rigiditu. A poslední slovo k rozpočtu Počtu to je pochopitelně ústřední bod tohoto nástroje. My eh, navrhujeme použití prostředků pro roz, různé tematické oblasti, zeměpisné oblasti. Mělo by se to extrapolovat do příštího finančního období. Přičemž se musíme řídit čísly uvedenými v průběžné zprávě k VFR. Také je třeba najít rovnováhu, abychom měli dostatečné částky, ale zároveň dostatečnou flexibilitu, což je hlavní příčina vzniku tohoto nástroje. Samozřejmě se těším na spolupráci s kolegy z ostatních politických frakcí, abychom dospěli k této rovnováze. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji, Dana Kristiane. Kdo jako další se chce chopit slova? Pan Panzery? Děkuji velice stručně, protože souhlasím s tím, co říkal Kristian. Také já děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Je to projev velkého zájmu o toto eh, nové nařízení. Já se zastavím u otázek, které jsou relevantní z hlediska pozměňovacích návrhů. Jsou tady návrhy týkající se lidských práv, které jsou považovány za význačné, rovnost pohlaví, práva dětí a mladých. To jsou prioritní témata EU a budeme se tedy snažit je posílit i v kompromisech. Pak chci ještě říci, že ten nový postup, který navrhují čtyři spoluspravodajové ohledně pozastavení pomoci při porušení lidských práv, považuji za velice důležitý prvek. Ještě bych dodal, že například článek 23 tam byly předloženy pozměňovací návrhy, které se snaží posílit a chránit úlohu obhajců lidských práv. Myslím, že je to lepší cesta, jak toto zajistit v různých zemích. A potom článek 32, to je hodnocení. Tam byla předložena řada pozměňovacích návrhů, které požadují za členění organizací občanské společnosti do hodnocení uplatňování nařízení. Myslím si, že zapojení místních neziskových organizací to je důležité zvláště u nástroje, který se týká demokracie a lidských práv. Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na této práci, která trvala několik měsíců, ještě není u konce, ale doufám, že bude završena úspěchem. Děkuji. Thank you. Děkuji. Charles Current, prosím. Uh. Děkuji, pane předsedo. Práce, která nám byla svěřena jako zpravodajům, je všechno jedné rutinní. Ehm, ta, mm, o to, o co jde, je tak významné pro EU a, mezi, a zahraniční vztahy i pro mm, rozvojové země, které jsou příjemci, i pro Evropský parlament, protože to patří také mezi naše pravomoci. Takže to je všechno potřeba mít na paměti, když ten projekt posuzujeme. Domnívám se, že pokud by se tento projekt realizoval tak eh, jak jsme eh, jej předložili, tak by mohl eh, zaplnit významný demokratický deficit. Zahrnutím Evropského sociálního fondu, tak by Evropský parlament měl alespoň ty pravomoci, které jsou nejnormálnější ve všech parlamentech na světě, protože každý parlament rozhoduje o výdajích a tím pádem by skončil tady ten anachronismus, který tu tu máme od začátku existence EP. Co se týče řízení, my jsme nezneužívali tu možnost dávat všude aktiv přenesené pravomoci a snažili jsme se spolu s mm, prací zpravodajů, jsme dál diskutovali s komisí, abychom vysvětlili, že není účelem bránit vám jaksi fungovat. Není naším cílem bránit vám stanovovat priority, strategické priority, ale chceme k tomu moci něco říci. A to říkáme od prvních voleb v roce 1979, kdy se stále angažujeme a my jsme taky to vždy říkali. Čím více bude mít parlament kompetencí, tím bude odpovědnější. A my chceme, této souvislosti eh, nejde o prováděcí akty, ale my si přejeme, abychom měli co eh, říci ke strategickým rozhodnutím. A takto mm, sloužit jako protiváha komise. My jsme současně protiváhou i spojencem komise, protože máme mnoho společného a to je ten důvod, proč v souvislosti s rozpočtem a eh, uvedených eh, částek, proto eh, my chceme moci k tomu se vyjadřovat. Proč jsme zmenšili rezervu? Protože máme pocit, že 10,2 desetiny je moc, my jsme to snížili na polovinu, jak jsme si původně přáli, ale prostě nakonec jsme si řekli, že 7 miliard by mělo stačit jako rezerva. A dali jsme tam další mantinel, tak aby flexibilita neumožňovala exekutivě dělat si, co chce. Takže proto jsme také zavedli ty akty v přenesené pravomoci. A také jsme se maximálně snažili, abychom na všechno nepohlíželi jenom podle aritmetické přesnosti. My nemůžeme vždy odhadnout eh, na uh, eh, halíš přesně uh, různé eh, programy, třeba o, rovno, o vyváženosti genderu. Eh, jestliže chceme skutečnou eh, genderovou rovnost, tak to musí být horizontální problematika a musí se to týkat všech politik, ať je to výstavba školy, nebo nemocnice, nebo kulturního zařízení na vesnici a podobně, tak prostě na všechno se musí pohlížet také z pohledu genderové rovnosti. Mm, ještě pár slov ke klimatu. Na jedné straně byl ten základ eh, komise 25 eh, vyhrazených klimatu v průměru. My jsme to navýšili na 30 a byly tu žádosti a jsou tam pozměňovací návrhy, které chtějí jít až na 50 Komise, eh, výbor pro životní prostředí žádal 30 takže to je úroveň, kterou jsme zvolili a vysvětlím taky, proč jsem byl proti tomu jít dál. Protože my jsme vždycky říkali, že problémy, kterým čelí rozvojové země, jsou problémy způsobené těmi, kteří je znečistili, to znamená námi. Čili my máme dluh vůči rozvojovým zemím a ty peníze, aby musí být peníze navíc, abychom toto vyvážili. A poněkud mě diví, že ta, udivuje, že tato argumentace prakticky zmizela z naší retoriky, ale to jsme vždy říkali a opakovali. A konečně chci říct si pár slov k naší metode práce. Jménem nás čtyř spolu zpravodajů máme dva týmy zahraničního výboru, Eh, které jsou velice profesionální a zapálení. Je to požitek s nimi pracovat. A myslím, že budeme mít vážný problém odvyknout této skvělé praxi a také to odráží náš přístup, se kterým jsme k té eh, zprávě přistupovali. Děkuji, pane Gorenci. Frank Engel tu není, tak jste využil jeho řečnickou dobu, to znamená, že máme časovou rovnováhu mezi výbory AFET a e DV. Takže výměna názorů začíná, stínoví zpravodajové se hlásí, takže začneme. Pan Noiza. Dvě minuty. Ano, děkuji. Velice stručně za frakci SAD ve výboru pro rozvoj. Za prvé děkuji, že tady je zase ten cíl 0,7 a 0,2 pro LDCs, že to je obsahem návrhu. Já si myslím, že vzdor tomu všemu bychom se měli soustředit na LDCs. Vím, že mnohé země uh, jsou nadále velice nerovnovážné na tom, ale země jako Indie a Brazílie k těm se musí přestupovat jinak než k zemím, které jsou úplně nejméně rozvinuté. Co se týká klimatické, klimatické ochrany a genderové vyváženosti, tady se docela vzdalujeme od návrhu. My chceme 50%. 50% neznamená jenom uh, projekty v boji proti klimatickým změnám, ale jsou to projekty v oblasti udržitelnosti a u genderu tam máme ambici 20 Rádi bychom měli pojem decent job, tedy důstojná pracovní místa. Chceme to mít, aby to byl jasný pojem v oblasti rozvojové pomoci a tato důstojná pracovní místa chceme uskutečnit pomocí záruk EU. A poslední problematický bod pro mě smíšení podpory bezpečnosti a rozvoje. U bezpečnosti nemáme problém, když se jedná pořádkových a politických sil, ale u vojenské podpory bychom potřebovali různé nástroje. Tady je tedy jasné, co je rozvojová spolupráce, co je vojenská podpora. Bude-li to nutné a když je to nutné, tak na to budeme potřebovat jiné nástroje. Děkuji, Norberte. Charles Stenok, dvě minuty. Já jsem minule hovořil, ale EKR podporuje ten, no, ty nově navrhované nástroje pro sousedství, rozvojovou a mezinárodní spolupráci. My si myslíme, že to bude pružnější, flexibilnější. Samozřejmě máme určité výhrady, co se týká sousedství, ale moje frakce podporuje to základní zaměření a doufáme, že se nám podaří splnit ty cíle tak, abychom mohli přemístovat snáze prostředky napříč rozpočtem, protože to by opravdu eh, je úkol, který bude implementovat až nová komise. Musí mít tedy nějaký rámec do konce funkčního období tohoto parlamentu můžete očekávat, že předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Charlesy. Paní Sarentýny. Děkuji, pane předsedo. Dnes odpoledne jsme měli ve výboru DV návštěvu z OECD. Dělají peer review výdajů komise a ukázalo se, že 43 vlastně skončí v zemích vyšší střední třídy a jenom 27% v LDC, v těch nejméně rozvinutých zemích. Když se podíváte na ty rozvojové fondy EU, tak tam, budou jin, tam bude jiný obrázek. Tam my nevíme, kdy k tomu opravdu dojde. My si myslíme, my doufáme, vycházíme z toho, že k tomu dojde, ale nevíme kdy. Otázka tedy je, co se stane, když později v tom procesu Evropská rada řekne rozhodně ne. Zelení si myslí, že flexibilita nutně není ve prospěch rozvojové země. Rozvojová pomoc musí být předvídatelná, takže my si myslíme, že by se ten rozpočet měl rozdělit do pilířů, tak abychom opravdu utráceli ve prospěch svých priorit. Myslíme si 50 na klimatickou oblast je věc, kterou bychom měli dosáhnout. Také malé financování, drobné financování jde o to, abychom pomáhali malým projektům, to bude rychlá věc, to by mělo jít ve prospěch občanské společnosti, aby mohla lépe fungovat. Také bychom rádi měli jasnější článek 3. Tam jsou cíle. Cíle by měly brát na vědomí články ze smlouvy o fungování EU, 208 říká, že veškerá zahraniční politika by měla být ve prospěch udržitelného růstu a eradikace základní chudoby. Tedy jedna věc, my organizujeme teď svůj vlastní vyjednávací mandát. My nemusíme naslouchat tomu, co si přeje komise a nemusíme, tak říkajíc, vstupovat do jejich bod. K tomu dojde později. My bychom měli mít pevný vyjednávací mandát. Teď děkuji, děkuji. Já jsem zjistil, Endiči. Tak, teď Endiči. Ja, nach äh, Sichtung der vielen, vielen po té, co jsem viděla těch mnoho pozměňovacích návrhů, tak za GUE NGL mohu říci, že mnoho z těch pozměňovacích návrhů, skoro 80%, můžeme podpořit. Avšak zcela zásadně jsme proti zahrnutí a financování vojenských aktérů, zvlášť proto, že jsou to tentokrát prostředky rozvojové pomoci, které mají jít ve prospěch armád. I v rámci LCPSD a s tím souvisejících opatření. Když si k tomu člověk vyvolá vzpomínku, že se tady bude zavádět i ta Peace Facility, tak v podstatě ten trend od občanské k vojenské pomoci je nepopiratelný. Tedy celý článek 9 návrhu v důsledku toho odmítáme. V tuto chvíli jsme také naprosto proti rozšíření procedury Rapid Response, tak je, to, je tak, jak je to v článku 40. Rozšíření toho mechanismu rychlé reakce podle zahraničně politických priorit. To vlastně znamená, že vlastně všechny politiky EU mohou být označeny za rapid response. Tahle část v návrhu komise, kdyby měla zůstat v návrhu komise, tak eh, podle téhle definice může být všechno rapid response a všechno ostatní si vlastně můžeme ušetřit. No a nakonec to združování instrumentů, o tom si myslíme pořád e, totéž z mnoha již zmíněných důvodů to zamítáme. Otázka, jaká, podle jaké logiky to ta zpráva nezmiňuje, nechápu. Bude se o tom jednat až v trialogu, na to mě nikdy nikdo neodpověděl. Děkuji. Děkuji, paní Lösing. Michal Galery, další, prosím. Děkuji. Spravodajům přeju nadále hodně sil, protože ty síly budou potřebovat, aby celou tu věc dovedli k nějakému kloudnému pořádku, ale myslím, že až další parlament to s radou nějak dovede ke konci. Tedy ptám se vlastně na dvě věci, protože jsem neslyšel jasnou odpověď. Měl jsem pět pozměňovacích návrhů v oblasti podpora demokracie, lidských práv. Jde mi o to, abychom podporu demokracie a lidská práva měli na stejné úrovni a aby podpora demokracie nezůstávala za lidskými právy. Mně jde o aktivování občanské společnosti. A potom kdybychom měli mít v nějaké zemi jenom tu možnost vyžadovat lidská práva, tak bychom měli vždycky chtít i další krok podporu demokracie. Důležité pro mě je potom vylepšení možností European Endowment for Democracy. Další věc je široký konsenzus, kde jde o to, že bychom si přáli výslovně mít institucionální podporu EU pro místní, lokální organizace pozorovatelů voleb. Tam teď ta podpora částečně ad hoc na bázi projektů, ale z našeho pohledu je důležité, aby i mimo konkrétní volební aktivity mohly působit. Na tom je docela široký souhlas a Mm, zatím jsem o tom nic neslyšel, tak by mě od zpravodajů zajímalo, co si o tom myslí. Nemusí ta odpověď být teď hned, ale časem bych rád nějakou slyšel. Děkuji. Děkuji Michailu Galerovi. Vačkán jako další. Děkuji, jenom stručně. Hovořím za kolegu, který nemohl přijít. To je velká část eh, legislativy EU, která eh, se dočkala velkého množství pozměňovacích návrhů. Bylo by možno udělat víc, ale EU nemůže nemůže podporovat třeba Sri Lanku, protože ta nedosahuje parametrů. NDICI by podle mě se měly opírat o tematické a geografické pilíře a o ty prvky rapid response bohužel mnohé oblasti spadají pod tu rychlou reakci a nakonec nechci říct, eh, že bychom měli opustit ten geografický pilíř. Jde o to, aby bylo možno dosáhnout svobody na celém světě. Děkuji. To jsou všichni, kdo se přihlásili na seznam řečníků. Takže dám teď slovo zástupcům komise z SVČ, Insang Rimo, jste zde. Tak prosím, máte slovo pan Grimos DG Devko. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům, kteří vystoupili. Já bych chtěl zopakovat, že komise děkuje za práci zpravodajů také za to, že ta práce byla rychlá a kvalitní a díky tomu dnes eh, můžete vést kvalitní diskusy o postoji parlamentu. A dovolte několik rychlých komentářů k návrhu zprávy a k navrženým pozměňovacím návrhům. Chtěl bych zdůraznit, že návrh komise je velkou příležitostí ke zlepšení zahraničního působení Unie a také by to měl být nástroj na posilování demokracie, zejména prostřednictvím zapracování Evropského rozvojového fondu do rozpočtu. Dnes jste si vyslechli rumunské předsednictví a je třeba, aby parlament nadále sehrával svou úlohu. Eh, je to úloha parlamentu plus rady a myslím si, že tady příspěvek parlamentu bude zásadní. Za druhé, obavy vyjádřené Eh, ohledně řízení a zprávy tohoto nástroje. Tyto obavy, eh, těmto obavám jsme naslouchali. Eh, zdá se, že nadměrný počet aktů v přenesené pravomoci není vhodným řešením. Chceme samozřejmě, aby nástroj byl flexibilní, ale zároveň by tady kvůli těm aktům mohly být institucionální a praktické problémy, především vzhledem k času, který je potřeba na tyto nástroje, jak eh, potřebují tomu porozumět naši partneři. Je tedy nutné zajistit společné informování, nicméně komise je připravena k další diskusi, abychom to vylepšili a abychom zjistili, zajistili, že řízení nástroje bude vyhovovat potřebám parlamentu. A myslím si, že tedy ta diskuse bude ještě pokračovat, abychom eh, Eh, zjistili, kde je prostor ke schodě. Za třetí bych se chtěl vrátit k různým cílům, které jsou vytečeny. Za prvé, cíl eh, způsobilosti výdajů pro rozvojovou pomoc. Komise navrhla hranici 92%, což je mnohem ambicioznější než to, co je v současnosti v evropské legislativě. Pokud bychom to ještě navýšili na 95% či více, vyvolalo by to praktické problémy. Připomínám, že ten nástroj nahradí asi desítku nástrojů, nejen ten rozvojový, bude to pokrývat i spolupráci s průmyslovými zeměmi a některé eh, prvky spolupráce eh, třeba nejsou způsobené pro financování z rozvojové pomoci. Toto ale stále v zásadě zůstává nástrojem rozvojové pomoci, proto je tady ten práh. Některé prvky nejsou součástí rozvojové pomoci, ale myslím, že tady budeme mít stále dostatečnou flexibilitu, aby to nebylo těžko realizovatelné. A ještě navážu na komentář. Byly navrženy určité cíly a je třeba postupovat opatrně, abychom tu loď nepřetížili protože pak by ten nástroj byl příliš objemný a bylo by obtížné tu evropskou pomoc poskytovat flexibilně. Dotýká se to celé řady cílů. Myslím, že není třeba tam doplňovat další opatření. Cíle musí být ambiciozní a realistické a také musí být případně právně závazné. Dále finanční příděly. Tady bych chtěl připomenout postoj komise k výši rezervy 10 miliard je to méně než současný podíl EDF. Je to tedy nástroj 90 miliardový, má tam mít rezervu 10 miliard, to myslím není nadměrné, spíše minimální suma, ale musíme samozřejmě diskutovat o tom, jak tu rezervu budou jednotlivé subjekty zpravovat. Pak je také důležité zachovat ty částky třetího pilíře rychlá reakce. Z definice věci tam musí být dostatečné částky, abychom mohli reagovat na nepředvídatelné situace. To určitě nastane a máme poučení z dřívějších VFR. Nemůžeme předvídat, co se stane v dalších letech a musíme se tedy zachovat manevrovací prostor. Na závěr a děkuji za trpělivost bych chtěla zdůraznit, význam kapitoly o investicích a navázat to na diskusi, kterou jste vedli na výboru DEVE o peer review. To zajišťuje rozvojový výbor eh, OECD ve spolupráci s EIB, RDB a dalšími finančními institucemi. To je také třeba zohledněn. Děkuji. Merci, monsieur Grimaud. Next. Děkuji. Další z DGNIR, paní Ana Pires. Prosím. Děkuji. Také bych se chtěla připojit k poděkování za tu zprávu a hlavně za tu pozornost, která se tam věnuje sousedství. Jisté prvky návrhu komise jsou důležité pro to, abychom reflektovali speciální vztah Unie k sousedům. Na jedné straně ten nástroj nabízí větší míru bezpečného financování. Jsou tady ty specifické vztahy k sousedům a hlavně to zachovává ten prvek rozlišování, kde je jedno sousedství, nikoli v sousedství východní, sousedství jižní, jedno sousedství a také musíme zachovat tu pružnost, kterou v tuto chvíli máme na základě nástroje evropského sousedství, tak abychom pokračovali té linii jednotného sousedství. Další věc potom je tento prvek. Slyšela jsem tady padnout názory, že je toho příliš moc nebo že by to mělo být programovatelné. Faktem je, že máme analýzy, které říkají, že je potřeba mít další, eh, další flexibilitu a to musíme mít v tom návrhu, tu větší flexibilitu, hlavně pro sousedství, což je hrozně důležité pro to, abychom mohli řešit ty problémy, s nimiž jsme konfrontováni další dvě velice stručné poznámky k pozměňovacím návrhům. Co se týká těch cílů v oblasti sousedství, to my zcela sdílíme. Myslím, že se musíme podívat na revidovanou politiku sousedství a vidět, jak reflektovat eh, stabilizaci jako hlavní prioritu. A potom další věc, co se týká toho, co říkal Vincent. A sice, co se týká toho přístupu opírajícího se o výkon, tady jde o to, abychom ocenili kvalitativní kritéria, tedy myšlenka metodologického rámce, který bude přijímán delegovaným aktem, to si myslím, že není dostatečně efektivní, abychom dosáhli toho, co tímto dosáhnout chceme. Děkuji. Děkuji paní Pires. A nakonec SVČ Gerch Müller, čtu to správně? Marie Lord de Ber. Děkuji. A děkujeme také za tuto rozpravu a za zájem, který návrh nástroje sousedství eh, pro eh, rozvoj a mezinárodní spolupráci vyvolal. A chtěla bych zdůraznit čtyři body. Jednak samozřejmě bereme na vědomí s uspokojením eh, podporu vyjádřenou návrhu struktury hm, toho nástroje, to znamená, aby to byl globální nástroj, který bude zahrnovat i specifika Eh, našich jednotlivých politik, co se týče sousedství a Evropského rozvojového fondu a, a můžeme jedině podpořit podporu rozpočtování, které se hodně zdrželo. To považujeme za dobrou příležitost. Druhá věc je, že musím připomenout, že cílem tohoto nástroje je umožnit vytvořit nástroj, který nám umožní lépe podpořit naše strategické rozvojové cíle. A je to samozřejmě potřeba Eh, vyvážit, tak abychom nalezli rovnováhu mezi tou flexibilitou, abychom byli reaktivnější na straně jedné a současně, aby byla zachována určitá předvídatelnost a, a, ta, a to stotožnění, které jsou nezbytné eh, v, v, v rámci tohoto nástroje. A proto je také důležité zachovat určitý polštář Eh, flexibility nealokovaných prostředků eh, v tom návrhu, čili to je věc, kterou je nutné zachovat a také je potřeba zachovat částky, co se týče akcí rychlé reakce a dovolte mi taky zdůraznit v této souvislosti také politickou dimenzi zahraniční politiky, která by v tomto pilíři rychlé reakce mohl být zachován. Třetí věc, ta se týká cílů a samozřejmě jsme vyslechli s velkým zájmem eh, všechny návrhy, co se týče odvětvových cílů, ale chceme taky připomenout, že stanovit příliš mnoho odvětvových cílů, jak to říkal pan Gerent, to by mohlo škodit eh, našemu dialogu pro stanovování cílů spolupráce se s partnerskými zeměmi, protože i tady je důležité to, aby se s tím stotožnili. A poslední věc, to se týká eh, zprávy a řízení, to samozřejmě se zájmem si eh, zaznamenáme. Eh, návrhy parlamentu, ale taky tady bych chtěla připomenout, že je potřeba, abychom zachovali takový proces programování, eh, který nám umožní eh, reagovat flexibilněji, a pružněji a zavedení hodně aktů v přenesené pravomoci by mohlo být trošku v rozporu s tímto cílem. Děkuji za pozornost. So, thank you. Takže děkuji. Ještě někdo za komisi nebo z SVČ se chce vyjádřit? Není tomu tak. Tedy kdo je další? Spravodajové, kdo začne, prosím? Pan Görens. Děkuji, milý pane předsedo. Já bych chtěl zmínit čtyři body, které považuji za relevantní. Eh, myslím, že bychom neměli diskutovat o částkách. Než bude definitivní rozhodnutí, byl bych rád, aby nás komise informovala o situaci těch 100 miliard, které byly přislíbeny na COP21 v Paříži. A tento, tato suma se potvrdila i v Katovicích. Jak eh, tedy bude těchto 100 miliard financováno a jak eh, budou um, alokovány? nemělo, neměly by být eh, vynakládány prostřednictvím NDICI. Abych potom zareagoval na Roberta Noizera. Otázka důstojných pracovních míst. Myslím si, že tady máme volbu mezi dvěma cestami. Buď to může být cesta, která upřesní, že naše zahraniční činnost musí vyhovovat normám MOP, a Mezinárodního úřadu práce a nebo řekneme, že tyto standardy tedy jsou důstojné a potom bychom mohli poukázat na eh, standardy IVO. Dále k tomu, co říkal Norbert a označil to uh, příslušnými německými slovy, tak myslím si, že jsou tady i politiky, které nejsou součástí NDICI, eh, například SECAF SP, to stojí mimo NDICI a potom tady je European Peace Facility, která je mimo rozpočet. A uvidíme, co bude tedy vynakládáno prostřednictvím těchto jednotlivých cest, abychom viděli, eh, zda ten náš nástroj nebo není příliš zatížen otázkami bezpečnosti a vojenství. Za čtvrté, Charles Stenok eh, už tady není, ale řekl, že dává přednost tomu, aby se politika sousedství vyčlenila z tohoto nástroje. Není v tom sám. My také v naší frakci máme spolu zpravodaje se stejnou představou, ale nakonec jsme se dohodli na tom návrhu, který máte před očima. Pokud jde o řízení a aktiv přenesené pravomoci, chci říci ještě jednou, že jsme nijak nepřeháněli. Myslím, že jsme nevytvořili nějaký přehnaný návrh, ale víme, že v komisi a v SVČ se objevuje taková nová alergie. Nejalergičtější je pan Defler. Jakmile slyší slovo akt přenesené eh, v pravomoci, tak jeho protilátky se eh, tedy dávají do pochodu. A mám pocit, že to není jenom jeho problém, je to obecný odpor sdílený v komisi. A po XT tedy žádám komisi, aby si také uvědomila eh, změnu výsad parlamentu. Nebylo tomu tak na počátku. Dospěli jsme ke kompromisům, které postupně potvrdili výsady Evropského parlamentu. A to je také důvod, proč doufám, že Rada se dohodne o zařazení EDF do rozpočtu. Nebudeme se tady poučovat, nebudeme poučovat z demokracie celou Afriku, a říkat jim, že eh, národní parlamenty se musí více zapojit, když by Evropský parlament neměl vůbec žádné slovo v otázce Evropského rozvojového fondu. Takže tento nástroj je také cestou, jak definitivně eh, skončit eh, s těmito snahami. Doufám, že jsem tedy zodpověděl ty otázky, které se týkaly konkrétně její mé části. Jenom otázka, Kristian chce ještě něco říct a pak ještě Antonio. Dobře. Máme ještě čtyři minuty, každý dvě minuty a pak eh, Linda uzavře. Kristiánu. Velmi stručně, abych odpověděl eh, na otázku eh, kolegy Galera. To je obecně postoj, který jsme se rozhodli zaujmout, a sice, že jako všichni čtyři spoluspravodajové, takže my nemáme jaksi definitivní rozhodnutí, ale chceme eh, především zredukovat tu rezervu z 10 na 7 miliard, ale na druhé straně zase ne, nezavádět příliš eh, velkou rigiditu eh, u některých těch čísel, protože takto by mohli na konci litovat, Eh, eh, když zrušíme úplně flexibilitu, všichni přišli s nějakou představou jasně ohraničit a vymezit tam ty restrikce a potom nakonec nám řeknou, že by byli, eh, dali přednost těm dřívějším nástrojům. Takže jde o to využít taky tu kartu flexibility pro lepší hospodaření. A uvidíme potom, v druhé fázi přistoupíme k těm článkům, které nejsou pokryty kompromisním návrhem. Děkuji. Jenom upřesnění pro pana Gálera. Myslím, že dospějeme k dohodě ohledně otázek, o nichž si hovořil, a to včetně vztahu mezi demokracií a lidskými právy je důležité pochopit, že lidská práva jsou takovým eh, teploměrem, který ukazuje, zda v zemi demokracie existuje a jak je kvalitní. Protože samozřejmě demokracie nemůže být bez respektu k lidským právům. A myslím, že to budeme moci nějak eh, sladit, abychom zohlednili to, co si říkal ale toto jsem chtěl ještě eh, dát, to politické upřesnění. Okay, thank you. Děkuji. Linda McEvan. Děkuji. Máme za sebou dlouhý den. Myslím, že bilaterálně je ještě s komisí co dojednávat. Příští schůze 4. března 16.30 až 18.30 a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji vám kolegové a končím tímto schůzi.